Kolegové, ráda bych zahájila zasedání, eh, protože máme toho na dnešní odpoledne mnoho. A začali bychom prezentací e-meetingu. Máme zde kolegu Kojku a Máme zde také administrátor eh, z DJI Tech, který nám bude prezentovat eh, informační nástroj, eh, který, je, který, který umožňuje přístup k schůzovním dokumentům v elektronické podobě a já, mu, já ji rovnou dám slovo. Děkuji, paní předsedající, a děkuji vám za příležitost odprezentovat e-meeting ve výboru AFKO. E-meeting je interní pracovní nástroj a někteří z vás to už asi budete znát, poněvadž my jsme ho testovali na konci minulého mandátu, ale teď už je k dispozici v celém parlamentu a k dispozici bude také všem výborům. Tento nástroj snadným způsobem zpřístupňuje eh, dokumenty v elektronické podobě, eh, můžete využívat na laptopu, na smartphonu, ale úplně nejlépe na tabletu. Už asi budete vědět, že v příštích měsících poslanci dostanou tablety. Takže všichni to budete moci využívat eh, ještě snazším způsobem než nyní. E-meeting vám umožňuje pracovat mobilně, ať jste kdekoliv. A nejlepší ze všeho je, že sebou nebudete muset nosit stohy dokumentů jako dosud. Budete je mít všechny ve svém mobilním zařízení. My eh, jsme vycházeli z papíru a elektronické dokumenty mají e, určité své výhody a my vám je za chvíli předvedeme. E-meeting je e, úzce spojen s vaším výborovým intranetem, takzvaným Avcomnetem, který, jak jistě víte, je jedním z vašich pracovních nástrojů. My tedy na začátku eh, začneme takovou krátkou prezentaci a také jsme vám eh, distribuovali eh, tuto prezentaci v papírové podobě. Ale pokud u sebe máte svůj mobilní přístroj, tak bych doporučila, abyste si ho připravili, zalogovali se a mohli přímo sledovat. Po demonstraci bude předkládám prostor pro vaše otázky. Takže pokud paní eh, předsedkyně dovolí, dám slovo kolegovi prezentátorovi. Děkuji. Tak, eh, jakž bylo řečeno, je to aplikace webová, čili není třeba si eh, nic instalovat. Ehm, zde máte stránku, eh, na kterou se musíte eh, dostat. Můžete si udělat eh, záložku a přihlásit se. Já vám to odprezentuji na iPadu, přičemž samozřejmě to bude fungovat na řadě jiných zařízení. Je to interní aplikace a mm, dostanou se k ní eh, po přihlášení pouze poslanci, asistenti a zaměstnanci parlamentu. Já se teď přihlásím jako já, no a vy se můžete přihlásit eh, jako vy. A jakmile se dostanete dovnitř, toto je první stránka, která se vám otevře. A teď už jsem uvnitř aplikace DGI Tech, čili je to interní, interní aplikace, interní vyvinutá. E, vlevo si můžete zvolit jazyk, je to e, k dispozici ve všech jazycích a je to k dispozici pro kterýkoliv výbor. Takže AVKO Tady eh, se vám otevřou poslední, tedy nejnovější verze dokumentů, ale také můžete jít eh, na dokumenty z předchozí schůzy až zpět do roku 2010. E-meeting eh, je k dispozici nejenom v rámci zasedání, ale a nejenom v této místnosti, kdekoliv a samozřejmě předem. Na pravé straně vidíte program a u každé položky je plus a když kliknete na toto plusko, dostanete nebo otevřou se vám další informace, podrobnější informace k zasedání. Vpravo nahoře máte eh, pohled eh, dokumentů, náhled dokumentů, čili tam máte pouze dokumenty, nic jiného. Eh, pak je tady ještě taková příloha a tady eh, respektive můžete tyto dokumenty použít jako přílohy třeba k e-mailům, které někomu nebo někam si pošlete. Pak je tady feedback, to je v podstatě nápověda, tam si napíšete, co vám není jasné a můžete nám to odeslat, eh, vyžádat si odpověď. Tak, Eh, tady máme, teď vidíme číslo 7 eh, v pracovní dokumenty a opět eh, mohu si zvolit, v jakém jazyce ten dokument chci vidět a systém mě otevře nejnovější verzi. A ta, ten dokument se vám stáhne do vašeho zařízení. A samozřejmě můžete mít potřebu si udělat poznámky. To můžete udělat pomocí aplikace, která, to už, ale to už si musíte stáhnout, je to eh, aplikace, do které si můžete skutečně dělat poznámky. Já nevím, anotace, škrtat v textu, zatrhávat si tam, přidávat si tam vlastní poznámky. Ano, a samozřejmě to se děje pouze v mém přístroji, pouze pro mě. A jakmile si to takto upravím, eh, mohu to odeslat komukoliv, asistentům, kolegům podobně. A eh, vznikne eh, tedy dokument PDF s mými anotacemi a hm, ten se potom odešle podle toho, komu chci. Čili toto je e, typické použití e-meetingu. Takže vezmete si dokument, dodáte své poznámky a e, pak to sdílíte s kým potřebujete. E, pak tady máme to, co říkáme, výborová stránka a tam jsou e, všechny dokumenty a prostě všechno, co se e, týká práce e, našeho výboru. Tuto stránku si řídí výbor sám, čili je to opravdu stránka, která se týká jenom výboru. Je tam, podíváte, no, dozvíte se tam, kdo je členem výboru, Eh, struktura výboru, asistenti a tak dále. Já eh, teď jsem na Wi-Fi, takže to možná funguje trošku pomaleji, ale eh, na počítačích, které jsou připojeny po kabelu, tak to je mnohem rychlejší. No a tady se dozvíte vlastně úplně všechny informace, které se týkají třeba zpráv. Tady jsem si rozkliknul zprávy. A tady například eh, eh, se mohu dostat třeba také na program schůze. A tady si to opět eh, mohu exportovat a dát do kalendáře. A mám tam tedy přímo agendu tohoto, této schůze. Jo? takže máme tady jaksi eh, rozdíl ten e-meeting se, to se točí kolem schůzy a e-committee kolem výboru. Co se můžeme podívat třeba na jiný výbor, jury. Mělo by to vypadat úplně stejně. Opět eh, se tam můžete dostat na kterékoliv, eh, jakékoliv informace. Čili ať jste nebo ať se zajímáte o kterýkoliv eh, výbor, postupujete vždy stejně. Tady máte třeba eh, rozpracovaná, eh, rozpracované zprávy. A tady zase se dostanu na všechny výbory, pardon, na všechny reporty výboru Jury. A tady taky máme eh, informace o administrátorech, stínový zpravodají a tak dále. Takže tolik prezentace našich dvou aplikace i komity a i meeting. A já vám tímto děkuji za pozornost. Even if you have questions, we have no time for questions. So... No, um, možná, že máte otázky, ale my stejně nemáme čas ale eh, tady existuje eh, jakási další eh, pomoc. Čili máte tam přístup z těchto stránek, všechno tam je. To znamená to, že nastane okamžik, kdy nebude vůbec žádný papír a my to budeme muset používat. Tak momentálně si to rozhoduje každý sám, opt-in nebo opt-out. alespoň tedy prozatím, eh, nebylo přijato žádné generální rozhodnutí o tom, jak to bude dál. To si ve výboru sami rozhodnete. I just would like to thank you very much and I, um, I understand that uh, you are at our disposal if, if, we, if we need you and I thank you once again. Takže ano, děkuji vám, eh, eh, děkuji vám a teď tedy rychle přejdeme k dalšímu bodu programu a to je eh, in, rychlá informace eh, o rozhodnutích na schůzi koordinátorů. Potvrdili jsme zprávu o transparentnosti, eh, zodpovědnosti, to je na návrh našich zelených kolegů. Dále jsme alokovali stanoviska k dokumentům z jiných výborů. Výroční zpráva eh, o subsidiaritě dostala ECR, 31. Eh, zpráva o eh, aplikaci evropského práva FDD, další zpráva sociálním demokratům a eh, TTIP, eh, získala EPP. Dále jsme rozhodli, že požadavek týkající se úpravy jednacího řádu od pana De Jonga a pana Gerense, eh, to jsme svěřili do rukou pracovní skupiny, která nám dá doporučení. Dále jsme stanovili data eh, slyšení. Eh, máme schválené slyšení o poučení eh, z implementace Evropské iniciativy občanské, to bude 26. února, dále Euroskupina 17.3., institucionální skupina v budoucnost EU 16. E, dubna a dále minislyšení v rámci e, e, běžných slyšení bez placených expertů. Bude to o přistoupení Unie k, Evrop- k konvenci o lidských právech. To bude ještě v prosinci. A dále Charta o evropských sociálních právech v červnu. Dále jsem informovala koordinátory o pravděpodobném společném slyšení budget control Libe, jury AFCO o zachování vysoké úrovně zodpovědnosti a integrity v evropských institucích. A také tady máme eh, požadavek GUE, který chtěl eh, se z, eh, zaměřit na eh, genderový mainstreamy, aby se tím zabývalo AFKO, čili to je na požadavek zástupce GUE v AFKO. Takže to jsme rozhodli na koordinátorech. A teď bod 7, Richard Corbett tady je. Asi si budete pamatovat, že jsme rozhodli, nominovat za zpravodaje pro slyšení a práce následná poslyšení, tak eh, jsme tedy na toto, eh, eh, toto jsme svěřili Richardu Korbetovi a takže to se týkalo dosavadních slyšení a ještě rozhodneme, jestli tedy to budeme Eh, dělat také v příštím roce. Eh, nyní tedy Richard má hotový pracovní dokument a seznámí nás s ním. Děkuji. Já jsem eh, opravdu potěšen tím, že zde budeme mít ten nový e-systém. V současné chvíli bych v tomto dokumentu jsem se snažil tady eh, dát dohromady ty hlavní myšlenky ze slyšení a eh, můžeme se zamyslet nad tím, co bylo dobře, co bylo špatně a jak postupovat v budoucnosti. Toto je zatím pracovní dokument, následovat bude eh, návrh zprávy a zpráva bude-li schválená, povede k závěrům, které si mohou eh, vyžádat eh, své debaty s dalšími institucemi. Možná eh, to vyvolá určité změny v našem jednacím řádu a v některých případech bude schopen alespoň identifikovat posvědčený postup. To se uvidí. E, v současné době jde o to, abychom dali hlavy dohromady a zkusili e, ze naší zkušenosti odvodit závěry. Tak, e, ty dokumenty nejdříve, tedy pokud se týče kontextu, slyšení nejsou zakotvená ve smlouvách, to je prostě praxe, která se takto vyvinula a parlament se prostě eh, rozhodl, že před hlasováním, což eh, je eh, ve smlouvách hlasovat o návrzích komise, tak jsme se také rozhodli, že budeme podle potřeby pořádat slyšení. Teď už to děláme vlastně 20 let, je to zavedená praxe a ta slyšení asi Eh, už nikdo nespochybňuje, ačkoliv na začátku tomu tak bylo. Celkově eh, slyšení je celkem dobré jako takové a eh, na začátku tedy jsme třeba ani neměli slyšení komisařů, což tedy nebylo tak špatné, šlo to docela dobře. A teď už vlastně slyšení s nimi máme a napasujeme s nimi dialog a tak dále. Jak víme, občas se objevují problémy a pozoruhodné je, že pokaždé tentokrát předtím a v předchozích eh, slyšeních eh, v podstatě vždy eh, to vedlo ke změně složení komise, kdy jeden, ten či onen kandidát byl sledán ne zcela ideálním. Ovšem eh, s tím souvisí ještě další věci, eh, sliby, eh, informace, komise přijímá určité návrhy, priority, někdy změna rozdělení portfejů nebo jejich vyjasnění. Čili ten proces má mnoho pozitivních důsledků. Ovšem vždy se lze eh, z čehokoliv poučit a já tady v tomto dokumentu to tak nějak zhrnuju, eh, k tomu nějaké souvislosti, ještě čísla, statistiky. Část 7 se nazývá problémy. A já jsem identifikoval sedm aspektů, eh, kde je co zlepšovat. Já je tady krátce eh, zmíním, ale nemusí to být ty jediné problémy, které tady máme. Takže za prvé načasování. Eh, ta slyšení byla eh, poněkud hodně slačena do krátkého časového úseku kvůli pozdní nominaci kandidátu na komisaře. Dá se s tím něco udělat? No, každopádně eh, můžeme zkusit, eh, eh, jestli by se nedalo třeba hm, stanovit nějaký nejzasší termín. No, někdy s takovými věcmi nic nenaděláme, když je zablokovaná politická situace, ale myslím, že pokud by se podařilo prosadit myšlenku, že by měl být nějaký nejzaší termín nominací, tak to bychom určitě byli pro. Druhá věc je interní. Eh, jedno slyšení eh, proběhlo eh, a organizovalo konference předsedů výboru. Nicméně v jednacím řádu Eh, je napsáno, že ho činí výbory, čili toto jedno slyšení nebylo zcela v souladu s naším jednacím řádem, ale přesto eh, proto byly dobré důvody. Bylo to slyšení místo předsedy Timmermanse, eh, jehož portfej je velmi doširoka rozkročen horizontálním směrem. Takže to bylo velice, velice citlivé a proto jsme to tady svěřili eh, konferenci předsedů otevřené všem poslancům. A otázka je, eh, musíme, měli bychom se rozhodnout, jestli to zakotvíme nastálo eh, v jednacím řádu, anebo to bude jen podle potřeby. Eh, jistě, že do budoucna, eh, kdykoliv tedy budou strukturální problémy, eh, tak bychom s tím mohli už počítat přímo v jednacím řádu. Třetí otázka, třetí problém a podle mě jeden z nejdůležitějších je styl kladení otázek my, tedy bylo rozhodnuto, že budeme mít 41 minutových otázek s možností odpovědí na dvě minuty. Já si myslím, že to nebylo dobře, že jsme měli mít méně otázek, ale možnosti se jimi zabývat déle. Konec konců smyslem slyšení není nechat proměnit, promluvit maximální počet poslanců, eh, ale spíše důkladně proklepnout komisaře. A to je eh, lepší a důkladnější eh, v případě, že je možné se otázkám vracet a ještě je rozvíjet. Já si myslím, že to, tento názor je docela rozšířený. Otázka číslo čtyři, tady je pro mě 7D. Postupy vyhodnocování, vyhodnocování eh, komisařů, respektive kandidátu na komisaře. To se dělá na koordinátorech dneska. A možná, že by bylo dobré umožnit eh, politickým frakcím, aby měli nějaký krátký čas eh, ještě před zasedáním koordinátorů. Eh, pak jsou tady otázky typu, jak dál, jestliže se koordinátoři neshodnou jednomyslně. Někdy se tedy eh, shodli téměř všichni, kromě jedné nebo dvou eh, frakcí a to se řešilo flexibilně s tím, že se mohou vyjádřit nějakým písemným způsobem, dopisem. Tak to není eh, úplně přesně takto zapsáno v jednacím řádu. Je to prostě odvozeno určitým výkladem jednacího řádu. A e, stalo se nám tady jednou, e, že tedy komisař musel opakovat své slyšení, ačkoliv v jednacím řádu je, že slyšení je vždy jenom jedno. Já bych tedy navrhl e, vnes do toho určitý pořádek a měli bychom tedy mít pravidla, eh, máme jednomyslné schválení nebo jednomyslné odmítnutí, pak jde, se dále postupuje tak a tak. A jestli je tedy eh, převážná většina, mělo by to být eh, zapsáno písemně, jestli je je to tak nějak napůl, tak by tady měly být nějaké možnosti dané v určitém pořadí, které se eh, dodrží. Že, eh, přičemž eh, úplně nejkrajnější řešení by mělo být hlasování ve výboru. Proč říkám, že je to nejkrajnější? Je to tím, že podle smluv parlament hlasuje jako celek o celé komisi a e, zatím tedy hlasování v jednom výboru, jednom komisaři e, není legálně zakotveno, nemá to legální základ. Čili tady jde v podstatě o mm, jakousi, jakési dodání tomu e, všemu politické váhy. Ale nemělo by se to dělat vždy, ale mělo by to být zakotveno v jednacím řádu eh, jako krajní možnost. Pátý bod. Velmi jednoduchý. V našem jednacím řádu se říká, že výsledky eh, hodnocení komisařů se eh, zveřejňují 24 hodin do 24 hodin po slyšení. Eh, ovšem to hodnocení ehm, to hodnocení může trvat déle, takže já si myslím, že bychom měli tedy v tom jednacím řádu říci, že ke zveřejnění dochází 24 hodin po vyhodnocení. Eh, Bo číslo 6. Horizontální problémy. Někdy se kladou otázky, které eh, kandidát eh, prostě nemůže odpovědět, poněvadž se týká buď to celého kolegia nebo předsedy komise. Třeba eh, hierarchie mezi místo předsedy a řadovými komisaři. Tentokrát těch otázek bylo hodně. Nebo genderová rovnováha v komisi jako celé, to zase není otázka pro žádného z kandidátů. To je otázka, když tak na předsedu komise. Jenomže předseda komise je volen a v jeho případě neprochází slyšením. Nicméně eh, možná by bylo vhodné, zakotvit eh, možnost, eh, eh, řekněme, setkání mezi konferencí předsedů a kandidáty na předsedu komise. A o číslo 7, neboli G, je otázka prohlášení o zájmech. U jednoho konkrétního komisaře, zejména tedy u něho, byly vyjádřeny jisté pochyby o tom, zda jeho prohlášení finančních zájmů eh, nebylo možná zpracováno eh, dostatečně. A to je samozřejmě věc pro výbor Jury. A Jury pak přeskoumá, zda toto prohlášení podané komisařem je v pořádku. nelze jít dál. I když mnozí poslanci se domnívali, že eh, by se mělo jít ještě dál, poněvadž eh, tam šlo také ještě o zájmy eh, rodinných příslušníků komisaře. No, všem, abychom to mohli řádně dělat, museli by se změnit pravidla, která stanoví, co všechno má být obsaženo v tomto prohlášení. Eh, myslím, že jsou dobré důvody pro. Eh, jistě někteří mají také argumenty proti, ale prostě to by bylo třeba eh, prosadit v komisi, nebo vysvětlit komisi, že skutečně by měla být vypracována nějaká zpráva výboru Jury. a možná rozšíření těch zájmů, které se mají deklarovat. A e, pak logika by diktovala, že jestliže to žádáme od e, členů komise, pak by to mělo být, e, nebo mohlo být vyžadováno také od poslanců. to je mm, založeno na principu férovosti, eh, rovnosti a tak dále. Takže tady mm, to je třeba pečlivě promyslet. Pak ještě, a to je vlastně všechno, paní předsedkyně, to jsou ty problémy, které podle mě musíme mm, zvážit. A ještě jsem dostal jeden podnět, eh, který se eh, vrací zpátky k tomu prvnímu eh, bodu, a to, jsou, to je termín pro nominaci kandidátů na komisaře. Otázka je, bylo by možné, aby každá vláda nominovala dva kandidáty, respektive kandidáta a kandidátku, ze kterých by si potom mohl vybrat předseda nebo předsedkyně komise. Tak, děkuji vám. Děkuji vám, Richarde. A než dám slovo panu Pledovi, chci vám říci, že koordinátoři se ještě nerozhodli, ale zdá se, že se pohybujeme tímto směrem, že místo toho, aby se čekalo na, všechne, na celý jednací řád. Bylo by asi odůvodněné mít toto jako zprávu z vlastní iniciativy, abychom mohli soustředit všechny eh, náměty, které se sešly a aby pak bylo možné pracovat na některých aspektech s dalšími výbory. Doufám, že se takto brzy rozhodneme. A mezi tím pan Predan už přichází s určitými názory, které by chtělo vyjádřit EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat našemu kolegovi. Děkuji. Velice děkuji za eh, tuto prezentaci. Já bych eh, přednesl několik obecných poznámek, které mohou dále rozvinout diskusy. A chci konstatovat, že je to velice bohatý dokument s důkladnou analýzou všech fází procesu. Můžeme říci, že eh, je to velice dobrý nástroj pro všechny ty, kdo se o tuto otázku slyšení komisařů zajímají. A pokud jde o možnost zlepšení procesu, je tam celá řada zajímavých eh, námětů na stránkách 5 až 7. A já bych přednesl několik stručných poznámek k jednotlivým bodům, když dovolíte. Pokud jde o načasování slyšení v prvním bodu, já bych řekl, že skutečně je třeba stanovit nějaký termín, ke kterému členské státy sdělí jméno kandidáta na komisaře. To by eh, zabránilo řadě problémů, které pak mohou přijít. A zejména pokud jde o genderový aspekt, jistě si vzpomínáme, že letos Belgie rozhodla o jménu komisaře a Eh, to probíhalo vlastně dva dny eh, po vytvoření belgické vlády. Rozhodovala se, za to bude muž nebo žena. A kdyby belgická vláda nedala ženu, řekneme eh, to tak, jak to je, pak v tom případě by komise jakožto celek měla velké problémy, protože Juncker slíbil, že bude tam devět žen. A to tedy vedlo k tomu, že Mm, ty vlády, které eh, předložily návrhy, jako třeba rumunská vláda, vláda mé země, eh, tak eh, Juncker si zvolil ženu, která byla kandidátkou socialistů a nikoli muže, který byl kandidátem lidové strany. Právě proto, aby splnil ten slíbený počet žen. Takže bylo by opravdu dobré, kdyby tady existoval nějaký termín 30. června byl původně stanovený termín. To respektovalo Rumunsko. Belgičané to nerespektovali, ovšem Belgičané zase Eh, přednesli v takovém tom širším jednání o belgické vládě, při kterém také diskutovali o kandidátovi na komisaře. Eh, já prostě chci říci, že když eh, jsme souhlasili s tím, aby se volby konaly eh, v, ještě v květnu, koncem května, nikoli až začátkem června, no tak pak si myslím, že i členské státy mohly zase vyvinout určitou uh, snahu a projevit dobrou vůli a respektovat termín navržení kandidáta na uh, komisaře, aby uh, Mm, nezahrovali příliš eh, národních specifik do toho jednání. Já říkám, stalo se to v Belgii, kdy prostě jednali o eh, vládě, kdy jsou chodou okolností eh, volby do belgického parlamentu proběhly ve stejnou dobu jako volby do Evropského parlamentu a tím se pak překrývalo jednání o belgické vládě. Dále, konference předsedů. Ano, musíme říci, že slyšení bylo 10 schváleno tak trošku ad hoc. A ano, Tinermans to bylo v pořádku, všichni ho máme rádi, ale bylo to vyloženě improvizované a bylo to vlastně v konfliktu eh, s prací, kterou odvedly jiné výbory. My jsme eh, věnovali velké úsilí tomu, abychom opravdu velice, eh, velice přesně dodržela, dodrželi pravidla slyšení a pak u Timmermanse to bylo tak trošku improvizované. Takže tady byl určitý střed mezi na jedné straně striktním dodržením postupu a jinde ne. Bod D, pokud jde o navržení kandidátu. Já souhlasím s tím, že je možné zvážit všechny varianty že to tak může proběhnout. A musíme vycházet z toho, že to také může proběhnout špatně. A musíme vycházet i z varianty, že je možná i katastrofa. Nemůžeme vycházet předem z toho, že všechno proběhne dobře. A tady bych tedy řekl, že bychom asi měli lépe harmonizovat dopisy o posouzení mezi různými výbory parlamentu. Ano, souhlasím s tím schématem, který je tady navržen. Pokud je o další body, mám některé problémy, například u bodu C. To je styl otázek. Spravodaj navrhuje eh, snížit počet z 45 na 25 otázek a že by to byl vlastně takový určitý ping-pong, že by tam byly doplňující otázky. Cíl slyšení, eh, jak říká, přece, jak říká spravdaj, není umožnit co největšímu počtu poslanců, aby hovořili, nýbrž důkladně eh, provést slyšení. A eh, tady, tady je také uvedeno, že by tady pak mohly se i frakce zapojit do toho, jaké otázky budou položeny. Já jsem koordinátor pro AFET a musím říct, že jednou z velkých frustrací našich členů bylo, že nebylo možné právě dostat časový prostor na slyšení. A řešení, které jsme my schválili, bylo, že jsme rozdělili že jsme to rozdělili na dvě prakticky stejné skupiny, 21 členů EPP a 10 plus 11 eh, otázek na další. Já jako koordinátor jsem samozřejmě mohl mluvit na obou eh, slyšeních, ale ti ostatní si museli vybrat buď první nebo druhé slyšení, nemohli hovořit eh, na obojím a to bylo složité, třeba pro zelené. No, nebylo jednoduché to dohodnout protože vnímání členů toho slyšení bylo, že jde o velice důležitý okamžik jejich mandátu. Není to něco okrajového. Eh, opravdu přijeli na to slyšení a považovali to za velice výjimečně důležitý okamžik jejich mandátu, nikoli jedna z mnoha různých věcí, eh, které dělají. Na to musíme dávat pozor. Samozřejmě nemůžu říci, že by nebylo dobrým nápadem soustředit se eh, důkladněji na některé věci a vést to slyšení trošku živnějším způsobem, ale na druhé straně eh, je třeba také respektovat, eh, co poslanci považují za velice důležitý bod své práce. To musím říci, že slyšení komisaře považují za velice důležitou věc. A musíme myslet na to, jak poslanci tuto věc vnímají. A také nesouhlasím s tím, že by se frakce měly předem koordinovat. Pokud jde o čísla, jména, takový, tu koncepci zda je to ping-pong nebo volejbal, to jistě ano, ale neměly by se frakce dohodovat, dohadovat o e, obsahu, protože to je přece politická záležitost. E, byly tady takové Eh, je i signály, že ta velká koalice vlastně oslabila eh, obsahový, eh, obsahovou dimenzi slyšení. To také musíme vnímat. Já tedy jsem proti té myšlence že by se mm, věci koordinovaly z hlediska obsahu otázek. No přece jde o politické E, aspekty a ty zůstávají do jisté míry konfrontační. A není bod F, horizontální, průřezové otázky, biologické priority a tak dále. Tady nám zpravodaj e, předkládá několik námětů k zamyšlení. Například konference předsedů by se na to mohla zaměřit, projednat to dříve, než bude celý proces rozvinut. Já chci říci, že tyto otázky určitě je třeba zvažovat co nejdříve. Ne až nakonec, ale co nejdříve. A konečně horizontální otázka, která vyplynula minulý týden ve frakci EPP, to je mm, naše vnitřní e, organizace a vazba na komisi. E, Jan Juncker e, má tedy jistě velice dobré náměty, ale také nám působí řadu eh, bolehlavů, protože eh, slyšení tři, čtyř eh, komise, tři, čtyř výborů, to není ideální řešení. Jo, je těžké to zorganizovat a zvládnout. Kdybychom se ubírali takovým směrem, jak to navrhuje v případě 25 otázek, co by to dalo? To znamená 25 eh, eh, otázek eh, na čtyři výbory, no to by byla úplná válka. To říkám samozřejmě trošku z nadsázce, ale takové věci bychom se rozhodně měli vyhnout. Ano, jistě, měli bychom tedy uh, Takovou věc bychom museli vidět dříve, než je známa struktura parlamentu před volbami a před ustanovením Eh, komise. My ovšem si vytvoříme strukturu eh, parlamentu, strukturu výboru dříve, než eh, se dozvíme složení portfolia komisařů. Čili vždycky tady bude určitý rozdíl mezi těmi dvěma fázemi a my si jistě musíme zachovat eh, určitou autonomii. Já se omlouvám, jestli jsem hovořil příliš dlouho, doufám, že to nebylo přehnané a děkuji vám za pozornost. Děkuji a prosím George Chaplina. George. Děkuji vám. A děkuji Richard, Richard Corbettovi za velice um, působivou práci. Já myslím, že pan prezident řekl mnoho věcí, které jsem chtěl říct i já. E, pokud je o načasování, ano, tady se asi všichni dohodneme. Já bych jen chtěl říci, že si myslím, že to je jeden z důvodů, proč e, také jsme posunuli e, datum voleb parlamentu, proč jsme to dali na dřívější termín, aby se to všechno urychlilo. A já myslím, že bychom asi mohli doporučit Ehm, tedy dřívější datum, já nevím, třeba 21. srpna, aby to začalo trochu dříve. Ale rozhodně souhlasím, bylo to velice stlačeno do krátkého období. Otázka samotných eh, slyšení. Já mám pocit, eh, o tom hovořil pan Predan, že je tři eh, nebo dokonce čtyři eh, jsou výbory na eh, slyšení jednoho komisaře, tak to je opravdu velice složité. My přece chceme zajistit transparentnost já prostřednictvím těch otázek, dotazování se, abychom právě řešili problém demokratického deficitu a to si myslím, že nenastalo. Ale dřívějších slyšeních byly přece takové následné otázky rozvějící předchozí otázku. Nevím, proč konference předsedů se tentokrát rozhodla, že to tak nebude. A nech... myslím, že opravdu se některé věci přeměnily na takové určité politické divadlo. Položila se otázka, komisař odpověděl a šlo se dál. A v některé věci byly ponechány tak trošku ve vzduchu. Eh, někteří eh, komisaři, kde jsem já se také zúčastnila, tak prostě ti komisaři mm, mm, přednesli velice formální eh, odpovědi na některé otázky, které přitom byly velice přímé. Já bych tedy byla asi trošku tvrdší v této věci. A myslím, že tady prostě bylo to rozhodnutí o tom, jak se bude postupovat na konferenci předsedů. Mně se zdá, že jestliže my, Evropský parlament, chceme všechny tyto věci um, respektovat, pak opravdu musíme respektovat pravidla. Je to vaše zpráva, ale já bych tady v této věci byl velice tvrdý, kdybych byl já zpravodajem. Um, já ta, opravdu na to mám velice vyhraněný názor. A co ještě? Ano. E, také o tom hovořil pan Predán. Ta strukturální otázka by měla obsahovat možnost, eh, že nový předseda komise může zcela restrukturalizovat eh, komisi. Ale to pak vlastně eh, velice stíží naši práci a k tomu de facto došlo. Ano, Pan Juncker se na to možná dívá i tak, že je to problém parlamentu, ale on to není pouze problém parlamentu, je to problém evropské politiky, když tady máme takováto slyšení. A má poslední poznámka, prohlášení o zájmech. Ano, to je velice složitá věc. V některé fázi je transparentnost vlastně zásahem do soukromí. A kde je přesně ta hranice mezi soukromím a transparentností? Eh, například eh, někdo, kdo převede některé zájmy na své členy rodiny, Ehm, pak eh, do jaké míry eh, můžeme sledovat i tyto členy rodiny. No to je opravdu věc, eh, která vyvolává řadu dalších s tím spojených otázek, když o tom přemýšlíme. Ale to je zhruba tak z mé strany všechno. Děkuji a nyní prosím Mercedes Breso. Děkuji. Také já mám několik poznámek. Tedy především chci říci, že ta zpráva je nesmírně zajímavá. A myslím, že to je třeba skutečně přetvořit do zprávy z vlastní iniciativy a také mít možnost definovat přesně v textu, který by předkládal i návrhy, možná eh, opírajíc se o nějakou vnitřní diskusi. Možná pak předložit opravdu velmi strukturované návrhy. Za druhé, také já si myslím, že tady je problém s časovými termíny. Je třeba ujasnit ty postupy. Konkrétně náš výbor byl opravdu velice zatlačen do kouta rozhodnutím eh, konference předsedů. Měli jsme málo možností skutečně vést dialog s panem Timmermansem. Ale myslím, že je třeba přemýšlet o úloze konference předsedů. Tak, jak to uvádí pan Korbet že by tady byly určité příčné, horizontální eh, otázky, které by mohly být kladeny i individuálně, i místo předsedovi, a pak by bylo možné obrátit se na předsedu komise v rámci neformálního slyšení, během kterého by bylo možné upřesnit některé věci eh, ty věci, na které nemohli odpovědět eh, komisaři protože v nové prezentaci komise je to trošku mm, méně vyhraněně rozděleno. Takže to je vlastně takový první e, návrh hodnocení. Já myslím, že je třeba na tom ještě dále pracovat a stanovit si určitá pravidla. pravidla pro posouzení, nikoli rovnou překročit k hlasování. Mělo by tady být nejdříve několik eh, jasně eh, stanovených etap, kterými se projde před hlasováním. A myslím, že také je třeba určitě eh, umožnit předložení dvou či dokonce tří kandidátů za jednu zemi, aby ty země, které e, jmenují kandidáta nakonec, aby pak byly nuceni e, jmenovat ženu jen proto, že jich tam ještě dost není. To není korektní. A e, protože existuje řada koaličních vlád, tak jmenování tří kandidátů by možná za jednu zemi by možná umožnilo lépe vyvážit ty politické proudy e, v dané koalici, v dané zemi. A také by to asi lépe e, vyvážilo i tu rovnováhu mezi gendery, ale i zeměpisnou rovnováhu. A ještě další body bych teď asi podrobně rozvíjet eh, nechtěla. Jistě budeme mít možnost eh, o tom dále diskutovat, budeme-li zpracovávat eh, takovéto stanovisko. Pak bychom se asi mohli k některým věcem dostat podrobněji. Buď o tom budeme diskutovat v pracovní skupině o jednacím řádu, nebo uděláme takovou skupinu, pracovní skupinu ad hoc. Myslím si, že to je tématika, která je nesmírně zajímavá. Představuje to celou tu problematiku a umožňuje to jistě eh, zvažovat na úrovni celého parlamentu i konference předsedů. Moc děkuji panu kolegovi Korbetovi, že se tomu takto věnoval a eh, o tom můžeme dále diskutovat. Děkuji a prosím tady dalšího pana kolegu. Já budu stručný. Já bych eh, chtěl hovořit o postavení nezařazených e, v těchto slyšeních. Já samozřejmě chápu, e, že se tady rozlišuje postavení těch, kdo patří do nějaké frankce a těch, kdo jsou nezařazení. A také chápu, že v okamžiku rozhodování o komisařích e, do toho zasahuje celá řada aspektů a faktorů, ale myslím, že alespoň neutrálním způsobem by bylo možné eh, počítat s tím, ať už se hlasuje nebo se nehlasuje, že tady jsou také důležité aspekty, jak se rozhoduje a proč se tak rozhoduje. Otázka nezařazených poslanců je složitá. Často nezařazení poslanci nemají prostor vyjádřit se. Bylo by dobré, aby se aspoň mohli zúčastnit diskuze s koordinátory, aby se také oni mohli vyjádřit. Aby mohli říct si buď ano nebo ne tomu či onomu kandidátovi na komisaře. A aby byli informováni, jak se dospělo k rozhodnutím. Tady jsem chtěl trošku se zasadit o takovéto zvážení situace. Děkuji vám. A prosím, pan Dera. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Já nechci hovořit dlouho, ale nechci propást příležitost poděkovat panu Korbetovi za výbornou práci. Je to velice jasná zpráva a snaží se jasně identifikovat Eh, různé věci ne, je rovnou vyřešit, ale upozornit na některé obtíže, které existují, to chci říci. Já jsem tady nový eh, v Evropském parlamentu a jsem velice rád, že za takových podmínek můžeme pracovat, protože si myslím, že jen tak se posouváme dopředu. Je to důležitý princip. Druhá věc, mně velice leží na srdci genderová otázka. A Chápu, že tady je také je potřebné mít i politický, politickou rovnováhu, nejen eh, genderovou rovnováhu. Ale proč by to, že by se navrhlo jednak muž a jednak žena za stejnou zemi, kteří by se pak teprve se to rozhodlo, proč by to narušovalo politickou rovnováhu? To přece existuje v různých našich hnutích už dlouhou dobu a umožňuje nám to vlastně dospět eh, k určité paritě a je to dobrý krok vpřed. Ještě jedna věc, kde možná nemáme úplně stejný názor. To není přece na překážku rozdíl nás názoru, aspoň to umožňuje diskutovat. Na jedna věc je teorie, druhá věc je praxe. My jsme během slyšení konstatovali, konstatovali jednu věc, ne, že bych chtěl útočit na velké frakce, ale chci jenom říci, že se vlastně vytváří určitá rovnováha, která pak je škodlivá pro schopnost parlamentu opravdově diskutovat o způsobilosti některých poslanců, protože tady je eh, něco za něco, já eh, ti pomůžu v tomhle a ty mě zas pomůžeš tohle. Eh, třeba to, co následovalo po slyšení slyšení pana Kaněteho nebo to, co bylo během slyšení pana Moskovisiho. To je pak velice těžké, aby objektivní poslanec skutečně posoudil, co ten poslanec, co ten, co ten komisař skutečně je schopen um, dělat a jak naplňuje své pravomoci, když se předem velké frakce dohodnou. To je tedy mm, velká otázka. Já na ně nemám odpověď, ale myslím, že parlament nevychází posílen z takových kuluárových dohod a možná ani občané by to rádi neviděli. A ještě poslední bod o otázce um, střetů zájmu. Už jsme o tom mluvili, jistě se k tomu ještě vrátíme. Otázka rodinných zájmů, to je přece v chartě komisařů ale je to pouze jako možnost odmítnutí určité e, záležitosti. A e, to znamená, že my vlastně zkoumáme pouze přímé zájmy. A přitom, e, když konkrétně zpracovávají nějakou konkrétní otázku, tak se komisaři mohou um, mohou odmítnout určitou záležitost, zvažovat a zpracovávat jen proto, že mají rodinné zájmy. Ale to už zvažuje komise, nikoli parlament. Takže tady je vlastně nerovnováha mezi tím, co zvažuje parlament jako eh, zájmy a jaké zájmy, včetně rodinných zájmů, pak posuzuje i komise. Já jsem měl ještě jednu věc a tu jsem zapomněl. No to nevadí, prostě se k tomu jistě ještě vrátíme v diskusi, až potom budeme dále pracovat na zprávě. Děkuji. A prosím, pan Castaldo. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já také velice chci poděkovat panu Korbetovi za jeho vynikající práci. Eh, on tady jasně formuluje věci vyčerpávajícím způsobem. Je to vynikající výchozí bod pro naše další diskuse. Já bych eh, celkem souhlasil s tím, co řekl pan Durand, když zdůraznil, že není dobrý nápad Eh, dosahovat eh, vyváženosti mezi velkými frakcemi a ne nutně se vždy soustředěvat na kvality těch kandidátů. Je to prostě tak trošku dohoda dvou velkých eh, frakcí, my vám pomůžeme v tomhle, vy nám pomůžete v tamtom. A to není úplně nejlepší pravidlo. To by pak znamenalo, že vlastně skutečně objektivní analýzu neprovádíme, že se vlastně omezujeme na jen rozdělování určitých úloh. A mě osobně eh, během těch slyšení velice eh, trápila jedna věc. Eh, to bylo u pana Timmermance protože tam se vlastně uplatnilo výjimečné, výjimečný postup oproti slyšení jiných komisařů. Já bych tedy byla rád, kdybychom společně pracovali na tom, že bychom řekli, že toto byla výjimka a ta už se nezopakuje. Všichni komisaři, i místo předsedové komise, i ti, kteří jsou prvním místo předsedou komise. Prostě všichni budou v praxi podrobeni stejným slyšením. A já patřím eh, také do výboru pro zahraniční věci. A myslím, že by eh, mohlo opravdu umožnit eh, mít dobré propojení politických aspektů, obchodních aspektů eh, v takovém slyšení. To se vždy nestalo, zejména pokud jde o tu podmíněnost. Já doufám, že tedy takový postup se už nezopakuje a že si stanovíme Eh, princip, že tomu tak už nebude. To by bylo hlo být jasně eh, také eh, zdůrazněno v té zprávě, kterou bychom vypracovali. Děkuji. Richarde, jednu nebo dvě minuty na odpověď. Prosím stručně. Ano, ano, já se pokusím rychle. Děkuji všem. Děkuji za velice užitečné vystoupení eh, všech. Já myslím, že jsme dosáhli dost velkého eh, konsensu v celé řadě věcí, ale jistě na některé otázky se musíme podívat podrobně, jako je otázka styl kladení eh, otázek. Dále konference předsedů. Ano, já jsem to řekl velice jasně, že to, jsem tady byl jasně form, jsem to formuloval, ale musíme se rozhodnout, zda změníme pravidla nebo ne. Zda změníme případně také konferenci předsedů, zajisté, ano, i na tom se můžeme dohodnout. A pokud jde o prohlášení zájmu, ano, ano, to je taková určitá eh, jasná linie, která tady musí být eh, stanovena o transparentnosti a o, o soukromí. To je vždycky takový případ u takovýchto věcí. A co řekl pan Dyran? Ano, to mě také velice zaujalo. Uh, Eh, z hlediska těch rozdílů, které již existují. A pak eh, pokud je o nezařazené, ano, nezařazení také musí mít prostor, aby se vyjádřili. Ovšem nemohu hovořit kolektivně. Individuálně jistě ano, ale kolektivně za ně nemůže nikdo mluvit. Budu o tom přemýšlet. A pan Diron, velice, velice děkuji, panu Derandovi. Já obecně souhlasím. Ale ještě jedna věc. Te, eh, jak vy říkáte, hry mezi politickými frakcemi. No, toto je prostě politický parlament. A politická hodnocení mohou ovlivnit různé strategie. A já nevím, jestli, eh, kdyby frakce byly naprosto eh, tvrdé a prostě eh, chtěli schválit jenom určité kandidáty, no tak pak by komise vůbec nevznikla. Je tady určitá pojistka. Podařilo se nám tentokrát i minule, aniž bychom měli právní základ k tomu vlastně se zbavit jednoho kandidáta. Ehm, podařilo se nám tedy vlastně dospět k určitému konsensu, kde jsme se shodli, že tak toto nemůže být. Já vím, že jistě to není jednoduché, prostě hm, kdybychom po každé řekli, polovina komise není v pořádku, toho vyměňte, tam toho vyměňte, tak to si myslím, že také bychom eh, šli rovnou čelem do zdi. Eh, je tady tedy i ta určitá hra rovnováhy a vyváženosti mezi politickými frakcemi. Ano, jistě, jistě, že tady jsou tendence, že eh, poslanci z jedné frakce útočí spíše na kandidáta z té druhé eh, politické linie, ale nikdy to nejde, myslím, do příliš velkých eh, extrémů. Tato diskusi jistě povedeme dále. A já vím, paní předsedkyně, já pojedu také na konferenci předsedů výborů, abych vyslechl tam hodnocení různých slyšení Franz Timmans mě slíbil, alespoň neformálně, že vysvětlí eh, tedy také názor komisařů, jak oni se na to dívají a tady jistě budeme mít určitou zpětnou vazbu. A ve své době, neměli bychom si asi příliš eh, spěchat, ale snad bychom to mohli zpracovat do návrhu zprávy eh, v podobě usnesení které by případně mohla přijmout i parlament a e, Možná by tam mohly být i určité odstavce, kde by bylo navrhováno, co by se mohlo změnit a pak jako co by se mohlo také projednat e, s komisařem, co s radou a pak zvláštní e, odstavec čistě interní návrhy na změny to ovšem záleží také na tom, jaké závěry eh, budou vyvozeny. Některé možná by mohly pokračovat v další eh, fáze, například i ve změnu jednacího řádu. Děkuji. Děkuji, Richarde. A asi se dostáváme k poslednímu bodu, což je také už eh, bod, který nám dobře navazuje na tuto téma. Uh, Kolegové eh, z AFCO eh, požádali o tuto studii na téma eh, transnacionalizace politických stran, což je studie, kterou připravili Luciano Bardi z, ze univerzity z Pízy, a pak je tady eh, pan Picimenti. A pak z, Evrops, z Institutu Evropské univerzity je to pan Kalosi, A pak je tady pan Vojčich Gagatek z Varšavské univerzity, z tamního Evropského centra. Eh, organizace je na vás, ale každopádně máte slovo. Děkujeme, paní předsedkyně. Politické strany a politické nadace na evropské úrovni výzvy a příležitosti. Jsou zde dva spoluautoři, Eduardo Bresanelli a Lorenzo Cicchi. Co bude předmětem této prezentace? Máme zde čtyři oddíly, krátký úvod a tři delší díly pozice a koherence eh, frakcí v Evropském parlamentu po krizi, regulace a financování stran na evropské úrovni a role politických nadací na evropské úrovni. Tato studie je založena na eh, jiné studii, tedy je to následná studie, na téma, jak vytvářet nadnárodní stranické systémy, což je studie také zadaná eh, výborem AFKO, je to z roku 2010, kdy jsme sledovali politické strany a jejich zastoupení. To je proces, v rámci kterého jsme začali pracovat i na této studii. Ta původní studie se zaměřovala na čtyři aspekty. Politickou doktrinu a programy, prismatem politické konvergence, a hlasování v rámci politických frakcí v Evropském parlamentu. Takže eh, koherentnost hlasování a koherentnost politických pozicí v rámci skupin, v rámci frakcí. Druhý aspekt se týkal procedur používaných politickými stranami pro výběr kandidátů do evropských voleb. Za třetí to byly návrhy, jak podpořit rozvoj eh, evropský politický stranický systém, a to bylo jádro eh, dané zprávy, dané studie. A nakonec návrhy týkající se možné revize evropského volebního systému a zaměřovali jsme se také na různé systémy stranického financování pro usnadnění těch dříve uvedených cílů. Ta studie byla velmi dobře přijata, Eh, akademicky vzato je hodně často citována, což je jistě hrozně hezké a děkujeme výboru AVKO. Ale eh, byla evidentně také dobře eh, přijata zde, protože jsme byli požádáni o následnou studii. Určité rozdíly mezi tamtou studií a touto studií zde jsou. Ta současná studie nezahrnuje dva aspekty, které byly předmětem rešerše v roce 2010. Za prvé se jedná o procedury výběru kandidátů do Evropského parlamentu. Přičemž, pokud víme, toto je předmětem jiné studie zadané výborem AFKO. A za druhé, ten druhý aspekt, který jsme v této studii nepokryli, je eh, volební právo. A promiňte, já už jsem měl poskočit v prezentaci a trošku jsem na to pozapomněl. Takže volební právo jako ten druhý aspekt. Konec konců o tom jste diskutovali dnes dopoledne. To ale neznamená, že bychom se těchto témat vůbec nedotkli, ba naopak. Učiníme tak ve svých doporučeních. Teď eh, první zásadní okruh témat, tedy politické, politická stanoviska, koherence eh, frakcí Evropského parlamentu v krizi. Studie analyzuje pozice a úroveň koherentnosti v rámci frakcí tím, že se zaměřuje na dopad hospodářské a finanční krize na možné rozpory, které mohou vznikat v rámci jednotlivých frakcí z hlediska reakce jejich národních složek. Co to znamená? Objevily se obavy, že krize ovlivní interní soudržnost jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu. Konkrétně jsme zjistili v rámci debat určité obavy o to, že hospodářská krize možná generuje určitou divergenci v rámci jednotlivých složek politických frakcí zde, což by znamenalo nové teritoriální rozdělení mezi poslanci ze severních a z jižních členských států. A jak už jsem říkal, byla to velmi vážná obava a hypotéza, že takováto nekoherence vzniká, si zasloužila naši pozornost. Použili jsme tři různé zdroje dat pro otestování této, pro ověření této hypotézy, jednak eurobarometr, to se tady týká eh, názorů lidu. Průzkumy mezi europoslanci, to probíhá pravidelně ze strany různých akademických skupin a poté data z, jmenového, z jmenovitého hlasování v Evropském parlamentu přímo. Co jsme zjistili? Ty nálezy byly ve skrze pozitivní Preference eh, podpůrců jednotlivých frakcí z Eurobarometru indikují, že rozdíly mezi severními a jižními členskými státy jsou i nadále malé a v rámci krize a po krizi nerostou. Což je nicméně tolik data. Co je podobné, ten teritoriální split eh, v rámci politických frakcí EP nebyl pozorován a co je zvláštně důležité, více než eh, ty, ta jmenovitá hlasování, toto nebylo zjištěno ani v přístupu jednotlivých europoslanců, což je velmi důležité, protože takovéto změny jsou, přicházejí často před změnou hlasovacího chování. Vzhledem k tomu, jakým způsobem funguje disciplína stranická, disciplína v Evropském parlamentu. Z toho tedy vyvozujeme optimistické závěry, o stranickém systému v Evropské unii a jeho politickém vývoji. Nemyslíme si, že by její krize jakkoliv ovlivnila. To je bod, který zdůrazňujeme, protože tato soudržnost a politická konvergence v rámci jednotlivých frakcí je historicky jednou ze silných stránek stranického systému v Evropském parlamentu. Takže fakt, že se zdánlivě neobjevují žádné dopady krize na toto, například ve volbách eh, v roce 2014, Tady vidíme určitou změnu výsledků, ale nikoli v rámci jednotlivých frakcí. A teď se dostáváme k dalšímu oddílu a předám slovo eh, svému kolegovi, prosím. Dobrý den. Já bych stručně eh, představil hlavní teoretické předpoklady pro, pro eh, naši studii. Dopad regulace a finanč, finančního systému na Eh, politické frakce na evropské úrovni. Mnoho akademiků říká, že zavádění finančního a regulačního systému stran na evropské úrovni pomáhá konsolidaci stranického systému na evropské úrovni. To zejména platí ve stabilizovaných eh, politických systémech, kde stát podporuje konsolidaci stran, aby se zkvalitnila reprezentativní demokracie. Nicméně ten proces, řekněme, statizace politických stran eh, rovněž odhaluje hluboké změny v jejich základní podstatě. V podstatě od soukromých asociací, které zastupují konkrétní zájmy jednotlivců nebo skupin, se strany posouvají směrem k eh, jakýmsi veřejným službám, jejichž hlavním cílem je přispívat ke generování všeobecného dobra v prostřednictvím jejich role v rozhodovacím procesu. To znamená, že co se týká eh, příjmu veřejných financí politickými stranami, tak stát vlastně má do určité míry právo regulovat jejich aktivitu. Teď, co se děje, s politickými stranami na evropské úrovni 10 let po zavedení e, nařízení 2004-2003 eh, a co by se mohlo stát po přijetí nového nařízení. My se snažíme odpovědět na tuto otázku prostřednictvím analytického rámce a podíváme se zejména na financování politických stran v členských státech a tento rámec pak aplikujeme na evropskou úroveň. Zvažujeme zde dva rozměry a u každého rozměru jaksi čtyři pod rozměry, ale k tomu se snad dostaneme později, pokud budeme mít čas. Takže, hlavní problémy nařízení 2004-2003 Eh, byly přinejmenším tři. Za prvé, jednalo se v podstatě o sérii norem pro veřejné financování, ale dohloubky se zde vůbec neřešily otázky eh, organizační konsolidace stran. Za druhé, zvýhodňovala se subordinace eurostran národním složkám a zejména a to zejména v rámci jejich institucionální fáze, protože fakt je, že fondy jsou spravovány především Evropským parlamentem. Za třetí, a co je asi nejdůležitější, vůbec se neřešila otázka, jak funguje propojení evropských stran s evropskými občany. O devět let později eh, zpráva Janaku a následný návrh ze strany Evropské komise měly posílit právě toto propojení evropských stran a evropských občanů. Na jedné straně se mělo jednat o podporu ehm, organizační konvergence ehm, prostřednictvím definice přísnějších sad předpokladů pro přístup k veřejným fondům a ušlo o zavedení výrazných změn, co se týče kritických aspektů, například těch týkajících se eh, členů jednotlivců ve stranách a způsobu soukromého financování stran. Nicméně návrh nového nařízení které eh, Evropský parlament a Rada přijali, se zdá býti spíše krokem zpět. Evropské strany i nadále hlavně využívají veřejné fondy, to znamená fondy alokované Evropským parlamentem. Eh, omezení na soukromé financování se uvolnila a jsou vyšší, než jak navrhuje eh, zpráva Janaku ustanovení o financování národních stran ze strany evropských stran vlastně nepomáhají evropským občanům ani v tom, že by třeba ti to věděli, že nějaká evropská strana svého druhu existuje. Takže dnes je stále předčasné, podle našeho názoru, hovořit o evropském systému politických stran a nebo o evropské reprezentativní demokracii, evropské zastupitelské demokracii, dokud ehm, nařízení a regulace obecně nebudou podporovat evropské strany a nebudou posilovat jejich roli na národní úrovni. Zdá se naprosto nerealistické do té doby očekávat eh, vznik skutečně evropských politik nebo evropské veřejné sféry. Děkuji. Eh, děkuji a teď se dostáváme k poslednímu bodu naší zprávy, tedy role politických nadací na evropské úrovni. Eh, zpráva z roku 2010, kterou kolegové zmínili před chvílí, nezvažuje možnou roli evropských nadací vzhledem k tomu, že jejich vývoj tehdy byl skutečně ve své embryonální fázi. Nicméně za poslední léta navyšují tyto nadace své aktivity a jsou již vidět v uvozovkách. Proto jsme se rozhodli zahrnout tento aspekt do naší následné studie. Eh, samozřejmě eh, lze říci, že evropské nadace se mohou analyzovat různě, ale my jsme se rozhodli omezit se pouze na rozsah té zprávy, to znamená eh, analýza jejich příspěvku pro nadnárodní systém politických stran. A právě proto je to to tak důležité. Díváme se na jejich roli v rámci evropských politických stran jaká je podstata propojení mezi evropskými stranami a evropskými nadacemi. Proč to musí být zrovna důležité eh, pro vývoj nadnárodního stranického systému? Jak se říká ve zprávě z roku 2010, fungující stranický systém vyžaduje sadu strukturovaných vztahů mezi jednotlivými stranami, který, eh, které jsou založeny na politické konkurenci, tedy to znamená ucházení se o stejný úřad. Teď eh, bez ohledu na to, jakým způsobem tato politická konkurence probíhá, měly by strany mít programový základ, na základě kterého pak ten, tato soutěž probíhá. Před vytvořením evropských nadací a v kontrastu s, e, se skupinami v Evropském parlamentu, evropským stranám chybí personální i materiální zdroje, aby mohli dobře sledovat krátko a středně dobé evropské politiky. A z tohoto důvodu vytvoření evropských nadací umožnilo evropským stranám zaplnit tento, toto vákuum, získat nové nápady a stát se více jaksi politicky orientovanými. Ovšem, a to chceme zdůraznit, tento, eh, toto potenciální propojení mezi vznikem evropských nadací a mezi vývojem nadnárodního stranického systému do značné víry závisí na tom, jakým způsobem nadace budou interpretovat své poslání a jak blízko budou mít ke svým přidruženým evropským stranám a samozřejmě ve finále také na tom, jaké bude jejich celkové zaměření a přesně na toto se soustředí tato část naší zprávy, což vidíte i na snímku před sebou. V rámci této části zprávy jsme využili hlavně tři zdroje informací. Jednak akademickou literaturu, která eh, opět v této fázi je pouze ve svých zárodcích a výsledky jedné konference, kterou jsme měli společně s výborem AFKO tu příležitost organizovat v roce 2013, kde se sešli zástupci většiny velkých evropských nadací a nakonec se jednalo o průzkum, který jsme eh, rozeslali eh, nadacím v lednu 2014. Přes eh, tento postup při získávání empirických dat bychom chtěli zdůraznit, že stále jsme se nacházíme v fázi sběru dat. Je zapotřebí provést daleko více analýzy, aby abychom si mohli udělat komplexnější obrázek o roli nadací ehm, v Evropě a během prezentace vám dáme příklady toho, co máme konkrétně na mysli. Vzhledem k nedostatku času se zaměříme na několik konkrétních otázek, které jsou samozřejmě do daleko větší hloubky probírány v samotné zprávě a jedna z těch otázek je, kdo řídí aktivity, organizaci a financování eh, nadací na evropské úrovni. Začneme tedy financováním. Vzhledem k politickému složení Evropského parlamentu eh, jsou dvě největší nadace it's Center for European Studies, tedy Wilfred Martin Center for European Studies je afiliováno k EPP a Foundation for European Progressive Studies eh, jsou přidruženy k PES, což jsou dvě nadace, které získávají většinu dostupných prostředků. Na základě alokací grantů za rok 2014 vidíme, že nadace EPP dostala více než 4,2 milionu euro, což je zhruba 34 veškerého rozpočtu na politické nadace a e, nadace socialistů obdržela více než 2,8 milionů euro, což je asi 24%. E, dohromady menší, tady tím pádem menší nadace, například e, Organization for Interstate Cooperation, obdrželi v roce 2013 zhruba 170 tisíc euro, což je přibližně 1,4 Eh, celého rozpočtu. Chceme proto eh, zdůraznit tento obrovský rozdíl v dostupných finančních prostředcích, které se alokují nadacím a ten, tento rozdíl pak stojí v základu rozdílů mezi jednotlivými nadacemi, k čemuž se dostaneme za chvíli. Ovšem, i kdyby se tato čísla nějakým způsobem v nějakém kontextu blížila nule, je potřeba je vidět v souvislostech. Bez ohledu na malou proporci financování pro malé nadace, mohou tyto peníze hrát dostatečně výraznou roli při doplňování, vlastně v rámci doplňování činnosti politické eh, frakce, ke které ta nadace přináleží, protože materiální a lidské zdroje daných politických stran na evropské úrovni nejsou zase o tolik větší. Průměrně vzato eh, rozpočet průměrné nadace představuje 64 eh, až 70 celkového roztoč, rozpočtu politické strany na evropské úrovni, ke které daná nadace přináleží. To znamená, i tato velmi nízká čísla a i ty obrovské rozdíly vlastně neznamenají, že daná nadace je neužitečná pro danou politickou eh, skupinu. Samozřejmě eh, na druhé straně ovlivňují, ty peníze ovlivňují množství činností, které daná nadace může podnikat. Eh, zjistili jsme jasný rozdíl mezi malými a velkými nadacemi. Charakterizuje jej nejen rozdíl v aktivitách a publikacích, eh, samozřejmě to se vztahuje k tomu, co jsem právě říkal, tedy k těm rozpočtovým rozdílům, ale také se to vztahuje k, a to je velmi důležité, podstatě vztahu, jak jaký daná nadace má ke své příslušné politické straně. Ty nej, dvě největší nadace, tedy Wilfred Martin Center for European Studies a Foundation for European Progress Studies, tedy EPP a SAD, mají daleko silnější propojení se svou příslušnou politickou stranou a to daleko silnější než jakákoliv jiná nadace. A tento silnější vztah lze vnímat ze statického hlediska, ale i z dynamického hlediska. Ze statického hlediska eh, to jasně vidíme při analýze složení a hlasovacích práv v rámci interních orgánů těchto nadací. Například v předsednictvu FEPS, tam máme 20 členů, je 6 členů z národních eh, think tanků a nadací a 7 jsou ex officio members, eh, ex officio členové evropských socialistů. Velmi často eh, dochází také k tomu, že členové eh, předsednictva jsou eh, členy národních stran, a nebo naopak. To vidíme u obou těchto nadací. Z dynamického hlediska u těchto dvou největších nadací vidíme, že tyto nadace často pořádají aktivity se svými politickými stranami, zejména co se týká Eh, mobilizace voličské základny pro evropské volby. Nicméně pak je tady ještě jeden model, který je také typický u většiny nadací eh, a tam je ten vliv politických stran daleko menší nebo je alespoň méně vidět. U menších nadací máme slabší vztahy eh, s přidruženými politickými stranami, i co se týká členské základny, i co se týká společných aktivit. Tak a teď se podíváme na to, co už tady kolega zmínil. Eh, to jsou tedy aktivity politických nadací, ale já se chci podívat na to, co by měli dělat. Podle nařízení, podle konsolidované verze nařízení 2004-2003, politické nadace mají sledovat analyzovat a přispívat k debatě, politické debatě o tématech a k procesu evropské integrace. Druhá činnost je vytvářet aktivity propojené s tématy veřejné politiky v Evropě, organizace seminářů, školení, konferencí, studií, a nebo se mají zabývat tématy mezi relevantními zúčastněnými stranami, včetně stran mladých a jiných zástupců občanské společnosti. Za třetí mají budovat spolupráci s tělesy stejného druhu a podporovat tím demokracii. No a za čtvrté mají fungovat jako rámec pro národní politické nadace, akademiky a další relevantní aktéry, aby eh, pracovali na evropské úrovni. Takže eh, tak to stojí černé na bílém, ale co se děje v reálu? Tento snímek se týká stávajících výsledků aktivit nadací. My jsme si to rozdělili, ty jejich aktivity, po jednotlivých letech. Běžnými činnostmi nazýváme činnosti prováděné během běžného roku a e, díváme se také na zvláštní léta, což jsou tedy léta voleb do Evropského parlamentu. Takže nejprve ta běžná léta. V zásadě evropské politické nadace pořádají různé akce a chcete-li si to pak přečíst, tak e, tam to máme i e, seřazeno podle počtu aktivit organizovaných podle počtu událostí. A v roce 2013 vidíme, že některé nadace nepořádaly vůbec nic, zatímco jiné nadace pořádaly až 54 různých, různých akcí. Takže ten rozptyl je 0 až 54 a do toho se vejdou všechny nadace, které pořádaly různý počet aktivit. Ehm. Důležité jsou také publikace, tedy ty takzvané RD publikace, to znamená eh, buď eh, webové stránky nebo eh, články v několika časopisech, pravidelně vydané knihy, odborné časopisy, vydání politických nebo výzkumných dokumentů, anebo jiné dokumentace, jiné, jiné druhy vydaných dokumentů. A opět i zde vidíme obrovské rozdíly mezi jednotlivými nadacemi. A co se děje v těch zvláštních letech, tedy volebních letech? Podle našeho průzkumu z ledna 2014, kdy jsme se tady ptali eh, úředníků evropských nadací, co budou dělat vzhledem k tomu, že se blíží evropské volby a tak dále. Eh, a v podstatě některé nadace pořádali zvláštní akce na školení buď potenciálních kandidátů, anebo dobrovolníků do volebního procesu. Takže to znamená, že ne všechny nadace školili své kandidáty, ale některé ano. Dále, co se děje s manifestem evropských stran? Některé nadace tvrdí, že hrály důležitou roli v sepisování volebního manifestu své příslušné politické strany na evropské úrovni. Takže analytická součást eh, mého příspěvku je poměrně na snadě, ale rád bych řekl ještě pár slov ke dvěma dalším věcem, které tady eh, stručně zazněly dnes ráno. To znamená Evropská občanská iniciativa a návrh jakéhosi celoevropského volebního okrsku. A k tomu už PowerPoint nepotřebuji. Takže eh, naše studie, jak už říkal pan profesor Lombardi, je vlastně následná studie na naši studii z roku 2010, eh, kdy jsme se zaměřovali na nadnárodní stranický systém. Jak říkal Richard Corbett, následné studie jsou důležité, ale je důležité vracet se také k těm původním zprávám. To znamená k té naší zprávě z roku 2010 konkrétně za to. Eh, několik slov k té občanské iniciativě. V roce 2010 jsme ve zprávě navrhli, že evropské strany by hrály důležitou roli v procedurách eh, Evropské občanské iniciativy. Do dnešního dne v, té, v tomto procesu evropské strany žádnou roli nehrají, anebo když tak jenom velmi omezenou. Myslíme si proto, že výbor AFKO by měl připomenout nebo aspoň doporučit, že evropské politické strany takovouto roli hrát mohou v procesu Evropské občanské iniciativy. A co se týká eh, toho celoevropského, panevropského, chcete-li, volebního okrsku, eh, jedna z hlavních kritik, kterou jsme dnes ráno slyšeli, je, že voliči by vlastně vůbec neznali těch 25 kandidátů, eh, kteří by byli z těch různých politických stran v Evropě ale e, svým způsobem se to samé děje i na národní úrovni. Voliči velmi často své kandidáty politických stran na národní úrovni také neznají. Znají pouze toho nejdůležitějšího, tedy číslo jedna na kandidáce, řekněme. Takže pokud bychom chtěli zachovat myšlenku té nadnárodní volební listiny, alespoň by se voliči dozvěděli o existenci evropských politických stran. Dobře, neznali by konkrétního člověka nebo konkrétní jména, ale dozvěděli by se alespoň o existenci té politické strany. Což je podle našeho názoru dobrá věc. Třetí věc, a to je pouze e, doporučení, propojené také s diskusí z dnešního rána. Jeden kolega už tady zmínil myšlenku, že evropské strany nemohou hrát významnou roli během národních volebních kampaní, ale eh, podle našeho názoru by se tyto limity daly uvolnit, co se týká role na evropských stran během národních kampaní, protože si myslíme, že politizace evropského veřejného prostoru by mohla konečně procházet i europeizací národního politického prostoru. A pak ještě dva poslední body, co se týká vědeckých doporučení pro další výzkum ten jeden bod se týká mm, těch eh, nadací. Eh, Vojček tady velmi dobře nastínil ty vztahy mezi euronadacemi a eurostranami, ale vzhledem k tomu, že ve zprávě nemě, jsme neměli dost místa, jsme neanalyzovali ani vztah eh, národních nadací a evropských nadací. A to si myslíme, že by bylo poměrně zajímavé. Zajímavé by bylo vědět, jaká jsou očekávání, jaká je orientace členů národních nadací vůči evropské nadaci. To je tedy první návrh na další výzkum a ten druhý bod se týká eh, volebních práv, volebních pravidel. Dnes dopoledne tady zazněla důležitost rozdílu mezi otevřeným se, eh, otevřenými volebními listinami a uzavřenými volebními listinami. A v podstatě zaznělo, že ten otevřený systém je důležitý pravděpodobně pro zvýšení volební účasti. V minulosti Výzkum ukázal, že toto neplatí. Platí, že otevřené listiny tedy nezvyšují účast, ale jsou velmi důležité, podíváme-li se na výměnu eh, europoslanců. Nicméně tento výzkum je velmi starý a potřebuje aktualizaci. Akademici a vlastně všichni chtějí, aby byla volební účast vyšší. K tomu může dojít nejenom díky tomu, že bychom měli otevřené hlasovací lístky, ale že voliči pochopí, že když ten hlasovací eh, lístek je otevřený, mohou své poslance také změnit. Děkuji, hlásí se Jo Leinen. Děkuji. Děkuji srdečně za tyto analýzy. Já jsem byl zpravodaj na řízení 2004-2003 a mohu vám o tom vyprávět. E, bylo obtížné to vůbec e, dostat e, na stůl a pak jsem byl také zpravodajem v roce 2007, když se do toho nařízení dostali nadace. Takže jsem velmi rád za ten váš výzkum a e, jsem rád, že my, aktivní evropští politici, toto můžeme dobře sledovat. Už vidíme ty rozdíly z doby před deseti lety a dnes. Vidíme zde jasný vývoj, jasný posun k formování evropských rodin na e, politických rodin na evropské úrovni. E, v roce 2003 má politická rodina si nemohla koupit ani propisku, protože jsme k tomu neměli žádnou právní podstatu. E, to tehdy měli jenom EPP, ale nikdo jiný nebyl vlastně právnickou osobou, nemohli jsme platit personál ani nic jiného. A tím pádem ten pokrok toho prvního nařízení byl ten, že teď jsou všechny strany právnickými osobami. Myslím si také, že zpráva Janaku rovněž představovala velký krok vpřed, protože politická strana nefunguje jako nezisková organizace. Není to něco jako, strana není něco jako Greenpeace nebo Amnesty International. Nejsme nevládní orgány, jsme součástí politického systému a tím pádem jsme součástí veřejného prostoru. To vy říkáte také, je to dobře. Eh, ta velká otázka, která od vás zazněla, jaký bude další krok? No, my jsme se už několikrát shodli, že evropské strany eh, se mají účastnit evropského volebního boje. Otázka je, zda se mají účastnit i národního volebního boje, nebo například referent na evropská témata na národní úrovni. Mm, to je asi k diskusi. Nevím, jestli by to bylo vhodné nebo ne. Rovněž otázka soukromého financování, tedy jaksi v doplňku peněz evropského rozpočtu 2004-2003, tam to bylo jasné, eh, že by třeba nějaký miliardář jako Berlusconi nebo oligarcha si pak mohl koupit politickou stranu na evropské úrovni, takže tam byla ta omezení na několik tisíc euro na osobu a na rok tam to bylo právě zavedeno kvůli tomu, aby si nikdo nezačal kupovat strany. Podobně jako si někteří kupují média, když se podíváte do některých členských států, vidíte často, že nějaký bohatec si skoupí celé, celé mediální konglomeráty, ať už rádio nebo televizní stanice, to pak všechno patří v některém státě Eh, několika málo osobám, což je hrozba pro demokracii a je to problematické. Otázka nadací. To je také velice důležité téma. Eh, vy se ptáte, kdo kontroluje nadace. to je něco, co já si rád odnesu z dnešního slyšení, protože je to skutečně otázka. My se na to můžeme ptát jako AFKO, anebo i jako celý parlament, protože to není vůbec jasné. Bývalo to tak, že nadace jsou jaksi takovou nezávislejší platformou pro evropský dialog a pro formování evropské demokracie a evropského povědomí ale velice rychle vyšlo najevo, že jsou zde rozdíly. Některé nadace jsou blíže stranám, často tam sedí v dozorčích radách a jiných orgánech straníci, Některé nadace jsou neutrálnější, naopak jsou blízko té dané politické rodině, ale nejsou na nich tak závislé. Takže i toto je něco, co musíme nadále sledovat. K tomu, co jste zjistili, já nevím, jestli to je úkol nadací psát volební manifesty, to si myslím, že patří spíš stranám a rozhodně ne tedy nadacím. A e, školit dobrovolníky do volebního boje, no, to je taky ke zvážení. Já to chápu tak, že nadace má být spíše jakousi platformou pro dialog, platformou povědomí, ale nemá přebírat z úkoly stran. Protože konec konců strany přesně na toto dostávají z evropského rozpočtu peníze, takže by si to měly dělat strany. Ehm, vaše doporučení jsou velmi zajímavá. Aby se strany účastnily občanských iniciativ, ano, odbory to už dělají, Konec konců odboráři se mobilizují poměrně velmi rychle, stranám se do toho tolik nechce protože my velmi často jsme také adresátem těchto iniciativ, takže nemůžeme, těž, nemůžeme být zároveň i aktivisté. Je potřeba konec konců rozlišovat mezi občanskou společností, která za námi přijde s nějakým milionem podpisů, Eh, takže je potřeba, aby si strany mohly držet nějaký trochu odstup. To by asi bylo záhodno, protože velmi snadno by mohlo dojít ke zneužívání občanské iniciativy. Takže eh, co by se nedosáhlo eh, volbami nebo hlasování, bychom se pokusili dostat do zákonů jaksi zadními vrátky občanské iniciativy. Zviditelnění stran na národní úrovni, to jsme diskutovali dnes dopoledne, že by to logo mělo být na volební listině nebo na různých reklamních materiálech, to je všechno dobře. A co se týká o rozdělení práce, když už tedy na to přijde mezinárodní nadací a evropskou nadací, to by bylo velice zajímavé zjistit v nějakém výzkumu, zda tedy ta činnost evropských nadací a národních nadací se doplňují nebo se duplikují, to by pro nás bylo jistě velmi zajímavé toto moci přeskoumat. Zda se toto mění, například od eh, jaksi z oficiálnění těchto evropských nadací prostřednictvím toho nařízení. Takže ve stručnosti díky, myslím si, že to je velmi užitečná, dobrá studie a těšíme se na případné další výsledky. Děkuji, Richard Corbett. No děkuji. I já chci poděkovat za toto eh, mě velmi zaujala ta studie o té soudržnosti názorů v politických stranách, nejenom tedy co se týká toho hlacovacího chování, ale obecně o těch přístupech. A to vaše rozlišení mezi severem a jihem Evropy. Můžu se zeptat, eh, jak jste definovali sever a jich? Eh, Irsko bylo jich? Nebo byla Malta sever? No, už jste na to přišel, no, to víte. E, my jsme měli pocit, že použití jakékoliv jiné terminologie by někoho mohlo urazit. Takže jste chtěli mluvit o dlužících zemích nebo o čem? No, my jsme o tom dlouho diskutovali a ve finále jsme si řekli, že chceme použít co nejneutrálnější terminologii, takže sever a jich. Kdysi jsme říkali jižní část světa, tím jsme mysleli rozvojový zem, takže ano, rozdělení bylo mezi úvěrujícími a úvěrovanými členskými státy, asi tak. Ale taková byla naše logika každopádně. no tak v tom případě ty výsledky jsou ale ještě víc zarážející. Pokud tato definice mm, my jsme to skutečně neočekávali. Ano, a proto je to zajímavé. Ale souvisí to s tím výzkumem Simona Hicksa London School of Economics, což asi znáte který zkoumá vlastně veškerá všechna jmenovitá hlasování v Evropském parlamentu a jeho výsledky se stávají koherentnějšími v čase, eh, nikoliv méně koherentními i přes rozšíření. Takže to je povzbudivé, ale analyzovali byste strany, a nejenom skupiny, tak Možná by to chtělo to doplnit analýzou veškerých činností, protože hlavní politické strany organizují různé předběžné schůze, schůze ministrů před zasedáním rady, tedy pro ministry své politické rodiny. Často se setkávají i příslušní komisaři, výbor regionů, takže je to skutečně velký spread aktivit a celou dobu to narůstá, což naznačuje určitý organický růst politických stran v Evropě i nad rámec toho, co vidíme běžně v parlamentu, což by si ještě, jistě zasloužilo začlenění do nějaké studie, což samozřejmě dnes letoš, letos kulminovalo eh, ve vítězství stran toho systému špicen kandidátů, protože oni nominovali kandidáty strany, nikoli, nikoli skupiny. Lidé byli skeptičtí, ale e, bez ohledu na nízký zájem lidí se dosáhlo výsledku, e, který jasně pojí předsedu komise s politickou stranou, což podle mě je velmi zásadní. Tedy e, mělo by to být pak zohledněno v těch vývojových studiích. Co se týká nadací, propojení evropských a národních nadací, tam, kde to znám nejlépe, to tak rozhodně je. Společných aktivit je celá řada, což znamená, že národní nadace přemýšlejí evropštějším způsobem, což by vás také mohlo zajímat. Zejména by mě zajímalo, zda ty malé nadace jsou vážné podniky, ale možná to už bych příliš provokoval. No a nakonec eh, Evropská občanská iniciativa, já si nemyslím, že toho strany začnou využívat, protože konec konců, když si myslíme jako politická strana, že je něco dobrý nápad a podporujeme to, tak máme poslance, komisaře, ministry a můžeme ten nápad začít realizovat. Nemusíme sbírat tisíce a miliony podpisů, aby někdo vydal petici na toto téma. Konec konců mohou to dělat instituce, kde už máme členy, takže neočekávám, že by politické strany se v tomto začaly organizovat, ač, eh, pokud by se nejednalo o nějakou globalizační kampaň nebo něco takového. No a co se týká nadnárodních hlasovacích listin, to je, myslím, zatím ve fázi hypotézy. Děkuji, Helmut Scholz. Ja, danke. Ähm, Děkuji. Abych byl stručný, konkrétní a přesný. Já jsem eh, zde ještě nebyl v červenci, eh, když bylo tedy to eh, první kolo, ale účastnil jsem se práce na zprávě Janaku jako stínový zpravodaj a musím říct, že Evropský parlament eh, v této zprávě mohl dosáhnout více, kdyby hned od začátku sledoval zcela jasně cíl. Já děkuji za prezentaci, protože tím se otvírá a pohled na to, co bude třeba projednat v budoucnosti, eh, poněvadž ještě eh, nemáme to, co je třeba. Eh, my jsme hodně hovořili o volebním zákoně, jakým způsobem zlepšit volební účast a tak dále. Jeden problém je v tom, jaký, jaké jsou vztahy mezi národními a evropskými politickými stranami. Tady jde o moc. A žádná strana, dokud se nezreformuje volební systém, nebude souhlasit s tím, aby se vzdala větší části své moci v eh, například pro eh, veřejnou debatu ve prospěch Evropy. A my tedy že musíme eh, jít tou cestou, eh, že zapojíme členy stran, že členové evropských stran jsou také členy národních stran. Druhá poznámka. Já souhlasím, že eh, by to eh, neměl být nějaký já belgický zákon nebo nějaký jiný. Měla by to skutečně být institucionální struktura se spolurozhodováním, protože eh, jinak se to stane nástrojem přetahování o moc od jiné instituce. Jestliže ovšem strany budou mít institucionalizovanou strukturu a také tomu odpovídající moc, tak to bude něco jiného. Čili v institucionálním smyslu eh, to je, myslím, to, eh, kudy se dá jít. Eh, co se týče financování, Eh, myslím, že je celkem logické, co jsme získali. A možná, že tedy i ten trend jde směrem k větším stranám. Ale třeba eh, evropská levice, ta je trošku jiná než ostatní, eh, ostatní strany. Čili to je, my máme evropskou levici, která ovšem nemá Eh, v parlamentu eh, žádno, žádné zástupce. Čili jak se mají financovat tyto lidé. Čili my nemáme takovou eh, stranickou strukturu, kde bychom mohli získávat od sponzorů velké peníze. Nechci říkat proč, ale prostě je to tak. Ne, ne, Gazprom nás nefinancuje. To znamená, jo, fotbalové kluby jsou, mají pouze své prezidenty z EPP. Čili je třeba se nad tím znova zamyslet. Jestli třeba bychom nemohli pomocí evropských peněz Eh, podpořit fungování politických stran na evropské úrovně. Protože takto eh, může vzniknout další konkurence stran a mohou se tedy eh, skutečně zapojit do debaty. Čili mm, tak se to může eh, zase vrátit zpátky eh, ke členům. No a ještě bych eh, měl další návrh. Já myslím, že Evropská politická nadace, to jasně musí být think tank, vzdělávací organizace, kurzy, schromáždění, kde se bude podporovat evropská diskuse a ne něco, co by mělo nahrazovat eh, politické strany. Prostě nechť mají občané eh, šanci na eh, hlubší vhled. Takže proč by to nemohl být think tank, politická nadace, proč je tady eh, také neotevřít eh, ve smyslu šance politického zapojení. Já vím, že eh, politici mají různé zodpovědnosti, my tedy zasedáme v parlamentu a máme svoje zodpovědnosti. A mm, prostě think tank pro lepší porozumění fungování evropské politiky. Děkuji, paní Mercedes Bresso. Eh, velmi stručně, protože já de facto souhlasím s tím, co řekli kolegové přede mnou. První konstatování. Jde nám, eh, respektive zažili jsme eh, růst institucionální kvality politických stran, ačkoliv jsou slabé, prokázali, že mají určitou kapacitu a to vyplývá z vaší analýzy, protože taková práce v parlamentu to není nic jednoduchého, zejména zpět ke konsensu. A zvláště pak mezi 28 různými státy. Ale oni dokázali že to dokážou. Kromě toho se eh, posledních voleb prokázalo, že spolu s parlamentem se jim může podařit že tedy prosadí eh, ten styl hm, špicen kandidátů. No a podle studií eh, se jim léta daří eh, vypracovávat si společný program. Samozřejmě je jasné, že eh, v předivu moci mají daleko větší sílu národní strany. Přesto všem přetrvává tendence eh, otevřít, respektive nechat tento prostor otevřený, A eh, víme, že eh, strany mnohé z těch rozhodovacích pravomocí přenechaly evropským stranám a přes, této, přes tuto slabost se jim podařilo eh, v tomto módu eh, fungovat. Třeba eh, dokonce se dokázali dohodnout na předsedovi Evropské komise nebo mm, v otázkách slyšení členů komise. Po dnešní dopolední debatě k volebnímu zákonu se, myslím, krystalizuje možnost vytvořit volební zákon, který bude mít opravdu evropský rozměr na evropské úrovni s evropskými výsledky a evropskými občany, kteří nejsou občany jednotlivých států. A to úzce souvisí s funkcemi evropských politických stran a eh, v kvalitě jejich programů je důležité, aby navázali vazby na občany různých zemí. O těchto aspektech je třeba důkladně uvažovat. A myslím, že vy jste také už eh, Tak a já to tak de facto dostávám neustále od předsedy eh, sociálně demokratických eh, sociálně demokratické strany ze parlamentu. Eh, ono, ty rozdíly mezi členskými stranami byly obrovské a ta práce, kterou se podařilo odvést ve Bruselu, zdaleka není triviální. A ten problém se často přenáší také na úroveň členských zemí, kde ty národní strany často dominují a zapomínají na to, na čem se společně dohodli v Evropě. A nebo to dokonce popírají. Čili eh, tady hm, toto propojení mezi evropskými národními stranami, na tom musíme dále tvrdě pracovat, aby v podstatě to tady nebylo takové to Eh, jenom to horizontální přesouvání, poněvadž evropské instituce jsou také vertikální a to je ten hlavní problém. Já si myslím, že zatím to vůbec nefungovalo špatně a eh, třeba u nás to bylo velice zajímavé, ten, ten, to, to úsilí eh, navázat, navázat s, styk s občany jsme tady měli eh, skupinu evropských aktivistů, kteří prostě tu mezeru přemostili. Já nevím, jak to bylo jinde, ale eh, prostě ti mladí proevropští aktivisté, no ti to dokázali, dokázali eh, vytvořit síť na evropské úrovni, ačkoliv pracují v, jižní, v různých zemích. Dobře, já bych měla takovou krátkou otázečku. Eh, vy se zabýváte eh, celou toto problematikou a eh, asi tedy určitou váhu mají taky ideologie, způsoby chování, postoje, takové rozlišení severých a tak podobně. Čili tam, to se tam taky projevilo v těch vašich studiích, ne? Ano, ano, ono se to projevilo napříč politickým spektrem. Ta kohezní studie, Eh, neodhalila žádné velké rozdíly či rozpory uvnitř skupin. Čili oni jsou poměrně konsolidované eh, za ta léta v Evropském parlamentu, že ano. Eh, Richard Corbett zmínil jinou, tedy různé studie, studie které vznikly během eh, let a všechny se na tomto víceméně shodují. Eh, tak eh, poslanci občas tedy mají hm, jaksi tu stranickou disciplínu, zvláště při hlasování po jménech, no, ale hm, my máme celkem pozitivní dojem o, to, o řekněme, zdraví politických stran v tomto parlamentu. Samozřejmě jsou tady další eh, dvě složky a sice eh, strany jako externí organizace, čili strany na evropské úrovni, které nyní mají oficiální statut, ale také národní strany, které se často vůči sobě chovají konkurenčně. A to není poprvé, co já to tady eh, říkám. Eh, tady se ukazuje, že eh, v takovýchto případech daleko větší roli hraje národnost než, než ideologie. Já bych vám chtěl poděkovat za otázky. Pokud se týče evropských stran a dalších institucí. Když studujeme evropské strany, díváme se na to ze dvou funkčních pohledů, institucionální a mimo parlamentní. Z hlediska institucionálního máte pravdu, že se možná příliš zaměřujeme na Evropský parlament, ale Evropský parlament je tou nejdůležitější institucí, kde fungují politické strany. Ale co se týče jiných institucí, máte pravdu, komise, rada, výbor regionu a tak dále. E, tímto směrem bychom mohli napřít výzkum budoucnu. Někdo tady hovořil o významu e, nominací špicen kandidátů evropskými stranami. To je velmi důležité a toto bychom také mohli zkoumat čili způsob, jak se v evropských eh, stranách eh, volí eh, špicen kandidáti. Udělali to jenom pět stran tentokrát. A paní poslankyně Breso říkala, že tady fungovali takoví mladí aktivisté socialističtí. No jo. Některé jiné strany si zvolili cestu primárek. Čili ono to bylo různé v těch jednotlivých stranách. E, pak je tady, tady eurostrany versus občanské iniciativy. Já chápu kritiku pana Korbeta. Eurostrany, e, které e, mají silnou pozici například v Evropském parlamentu, ne nemohou příliš brát eh, ohled na evropskou eh, občanskou iniciativu. Tam by hm, jaksi mohlo dojít k politizaci. Někdo tady řekl, že mnohé eurostrany nejsou zastoupeny v institucích. A oni by právě mohli využít tento nástroj čili s pomocí občanů. Eh, z metodického hlediska eh, volební manifest není eh, požadavkem na politickou nadaci. Je pravda. My jsme právníci, politologové a my chceme analyzovat jaksi tu skutečnou podstatu a nejenom tu právní. A e, my se ptáme zástupců Evropské nadace. Ptáme se, e, budete se sehrávat nějakou roli e, v sestavování manifestů pro příští volby? Odpovědi jsou různé. A jak řekla Mercedes Bresso, role evropských eh, nadací se projevila zejména před eh, volbami, eh, tak aby se navázala prostě ta vazba mezi, mezi evropským stranami, národním stranami. Tak vzhledem k tomu, že nemáme mnoho času, omezím se na dva krátké body. Myslím si, že největší problém mezi eurostranou a euro Eh, nadaci, eh, tak eh, samozřejmě no, hlasování je pouze v rukou členů stran, ne nadací. Ale je poměrně snadné vybrat si některé myšlenky z manifestů a využít je jaksi v případě, že bude třeba Eh, poskytnout určité eh, rady vedení. Ale eh, v zásadě ty nadace měly za úkol tak nějak jak si kontrolovat preference. Někde se zdůrazňovalo to, že nadace nemá vůbec nic společného se stranou. A naše zkušenost, že ty menší nadace stojí blíže eurostodanám než ty větší nadace. Protože ty velké asi mají dostatek zdrojů. Že? Eh, čili to je k těm otázkám eh, vlastně, eh, nakolik jsou ty Eh, nadace aktivní a eh, nakolik spíše jenom přežívají. My tady máme nějaké tady výsledky k tomu, ale eh, ono, ono vždycky tam sehrávají roli peníze, ale někteří dokážou z mála udělat hodně, pokud se činnosti týče. Čili kromě peněz také hrají roli postoje a eh, politické rozhodování. Tak a já bych chtěla poděkovat eh, všem, eh, zejména těm, kteří tady zůstali celý den. Chtěla bych tedy zdůraznit, že toto je poslední dnešní zasedání výboru. Přeji vám veselé Vánoce a děkuji vám ještě jednou zejména našim hostům, profesorům. Eh, ukončuji zasedání a setkáme se 20. ledna. Opět to bude zasedání celodenní. Hmm,